Ladies and gentlemen. Dámy a pánové, dobrý den. Máme 11 hodin 18 minut, takže je na čase, abychom zahájili naše dnešní zasedání, respektive jeho druhou část, protože nejprve jsme společně absolvovali s výborem DROA veřejné slyšení ohledně používání bezpilotních letounů a hovořili jsme o boji proti terorismu. a dopadu na lidská práva. To bylo tedy téma našeho dopoledního veřejného slyšení a teď zahájíme naše běžné zasedání, takže vám připomenu ještě jednou, že toto jednání je webstreamováno přes internet. Pokud jde o tlumočení, tak jsme dali přednost jazykům plnoprávných členů našeho výboru. Já vás teď poprosím, abychom si potvrdili dnešní návrh pořadu jednání. Máte někdo nějakou námitku? Souhlasíte s tímto programem? Je to program velice stručný. NEP se stává pouze z jediného, byť velice důležitého bodu, což je summit NATO ve Varšavě který proběhne velice brzy. Bude zahájen 8. července. Pokud tedy nikdo nemáte žádných námitek, považujeme program za schválený. Také vás chci poprosit, abyste schválili zápis z předchozího jednání, které proběhlo 30. května letošního roku. Pokud nikdo nemáte žádné výhrady či námitky a nevyjádříte do konce dnešního jednání, budu považovat tento zápis za schválený. Teď eh, přejdeme dále. Nemám žádná sdělení předsedkyně, takže v tom případě rovnou eh, přistoupíme k našemu hlavnímu bodu na programu jednání. Přivítám tady naše panelisty, především eh, velice dobře známého zástupce náměstka generálního tajemníka NATO, pana Jamieho Shiu. Vítejte, pane Shiu. Těšíme se na vaše zamyšlení nad eh, Varšavským summitem NATO. Dalším eh, panelistem, panelistou a při dnešní rozpravě je generál Roman Polko, velice zkušený voják, který má zkušenosti z řady misí v různých konfliktních zónách po světě. Polští důstojníci svým dílem přispěli k těmto misím. A jako posledního zde vítám pana Aena Lesera, který zastupuje velice známou organizaci, konkrétně německý maršalův fond Spojených států. I to bude velice zajímavý náhled eh, k naší dnešní rozpravě, takže vítejte a bez dalšího předám slovo zástupci náměstka generálního tajemníka panu Šijovi k úvodnímu vystoupení. Máte slovo, Jamie. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám za pozvání, eh, jak mé osoby, tak eh, obou dvou kolegů jsem na zasedání v Evropském parlamentu. Děkuji um, také za projevený zájem zde z publika o NATO, což jistě není bezvýznamný pan, partner eh, pro Evropskou unii, zvláště pokud jde o zajištění míru a stability na tomto kontinentě i v širším eh, slova smyslu. Takže děkuji za váš projevený zájem. Vím, že musíme být při úvodním vystoupení struční, ale ono to nebude lehké, protože summit NATO se neodhrává tak často jako samity Evropské unie, čímž nechci vysílat žádný politický signál. My se zkrátka setkáváme na samitech jednou za dva roky a tak je asi ehm, zjevné, že v tom mezivládí se vyvine celá řada záležitostí Poslední summit byl v září 2014 ve, Velkém, ve Velké Británii. Od té doby nastala celá řada různých eh, věcí. A tak eh, dnešní summit eh, bude řešit celou problematiku bezpečnosti od východu přes Rusko a tak dále. A bude se zaobírat také vlastními záležitostmi Blízkým východem, oblastí Středozemního moře a výzvami v tomto regionu. Takže pokud jste se už zajímali o program summitu, tak jste jistě naznali, že je tam celá řada různých zajímavých věcí, kterým se budeme věnovat. Do určité míry mám tedy povinnost abych vás tady nezdržoval až do odpoledne, že vás velice rychle, telegraficky provedu příštím summitem, ale doufám, že při následné diskuzi, paní předsedkyně, se můžete sami zaměřit na podrobnosti a záležitosti, které vás zvláště zajímají. Takže poprosím trochu o schovývavost eh, a že to tak jako rychle proběhnu. Program můžeme rozdělit na dvě hlavní témata. Jednak je to eh, obrana a odstrašování vůči eh, východu. Je to tedy systém odstrašování, systém kolektivní obrany ve, ve střední a východní Evropě a udržení míru tak, jak se nám to dařilo za posledních 50 let. A druhé velké téma to je projekce stability. Sem patří aspekt partnerství, zapojení zemí i v našem okolí budu mluvit eh, i o státech Evropské unie. Nejprve otázka obrany a odstrašování. Tak eh, sama lokalita samitu Varšava naznačuje, čemu se budeme věnovat. Jsou tady hlavně dva hlavní aspekty, kterými se budeme zaobírat. Jednak je to implementace rozhodnutí z Walesu. Samozřejmě, že se objevují i nové iniciativy, ale důvěryhodnost je tomto ohledu velice důležitá. Je potřeba se podívat, co jsme udělali za poslední dva roky od posledního našeho summitu, očkrtnout si, co se podařilo a my máme k dispozici akční plán připravenosti se stanovenými schopnostmi pro střední a východní eh, Evropu. Tento eh, akční plán vznikl v okamžiku invaze Ruska eh, na Krym a destabilizace na východní Ukrajině. Hlavními rysy tohoto akčního programu připravenosti jsou záležitosti, které se nám již podařilo plně zrealizovat ať už jde o připravenost konkrétního počtu vojáků, jednotek. Provedli jsme eh, cvičení, víme, že máme v tuto chvíli připravené eh, nasaditelné síly. Zdvojnásobili jsme reakční síly na úroveň divize eh, s tím, že tam máme také námořní a vzdušnou záložní složku a určitou flexibilitu. Mezi tím zde budeme potřebovat více námořních jednotek, pozemních či vzdušných jednotek a tyto jednotky nemusí být použity jenom ve východní střední Evropě, ale i na jihu či kdekoliv jinde. Máme také menší eh, velení v několika evropských státech. Vnímáme to jako možnost určitých přijímacích zařízení pro naše jednotky. Z podpory Polska, Německa a Dánska jsme také upgradeovali naše velení v Polsku. Takže tento štáb je teď skutečně eh, multinárodnostním štábem eh, na východě. Asi jste o tomto všem už četli v novinách, eh, takže víte, že jsme také se zlepšili v oblasti eh, výcviku a cvičení. Provedli jsme tři eh, cvičení za poslední tři roky s tím, že to nejvýznamnější eh, bylo cvičení Trade Juncture, které proběhlo za účasti Španělska a Portugalska na podzim loňského roku. Bylo to největší eh, cvičení za poslední roky, jehož se zúčastnilo 36 tisíc vojáků a byla to tedy opravdu veliká operace. Tím jsme, myslím, dokázali eh, ukázat na naši eh, připravenost, zejména v souladu s, článkům, s článkem 5 o obraně členů NATO. Nicméně tato cvičení nemělo být provokační či eskalovat jakékoliv napětí. My jsme přizvali Rusko na všechna naše cvičení, doufali jsme v reciprocitu a mm, pozvání na jejich cvičení. My jsme se přidrželi našich politických závazků, které jsme udělali vůči Rusku v roce 1997, že nebudeme nasazovat nukleární zbraně či budovat zásadní vojenskou mm, techniku a zařízení na území nových členských států. Na to my děláme skutečně jenom to, abychom udrželi důvěryhodnost naší kolektivní obrany. Druhý velký eh, aspekt eh, implementace Velského samitu, to je oblast, eh, kdy se chceme utkat s klesajícími výdaje na obranu v jednotlivých eh, členských státech. Víte, že je tady ten závazek vynakládat 2% HDP na obranu a 20% armádního rozpočtu na modernizaci. Samozřejmě, že asi neočekáváte, že vám řeknu, že každý spojenec naplnil tento cíl, protože ekonomická situace zejména tady v Evropě, je pochopitelně velice obtížná a my jsme si toho vědomi. Zároveň je také pravda, že od velského summitu eh, čtyři eh, spojenci dosáhli dvouprocentních výdajů HDP a mezi nimi bylo i Polsko, které v této nejlepší kategorii vyvinulo veliké úsilí. Ale když se podíváte na statistické údaje, tak je to spíše pozbudivé. V tuto chvíli máme 17 spojenců, tedy velká většina, která navýšila eh, obrané rozpočty o od roku 2014. Máme 12 členských států, které se rozhodly v příštích deseti letech dosáhnout dvouprocentního eh, příspěvku Francie. Například eh, na tomto, eh, na tomto pracuje a chce se vrátit k dřívějším úrovním financování armádních výdajů. Eh, jestli by si pan Stoltenberg přál vyšší výdaje, určitě ano, ale alespoň se nám podařilo zastavit eh, ten pokles, protože ono jde o to, že se jedná o národní jednotky, které jsou eh, alokovány pro NATO, ale pak jsou tady ještě další kapacity navíc, které díky novým výdajům budeme schopni vytvořit, budeme schopni zajistit lepší výcvik, lepší vybavení také v rámci společné bezpečnostní a obrané politiky eh, Evropské unie. Takže Zároveň si uvědomujeme, že od velšského samitu přístup Ruska vůči NATO vzhledem k našim eh, výcvikům a vzhledem tomu, že oni sami uspořádali řadu provokativních akcí vůči nám, si myslím, že je potřeba nyní, aby spojenci nabídli větší ujištění. Pokud jde o rovnováhu sil, které už teď tady máme a budoucí posílení sil. Takže co je asi nejdůležitější teď pro Varšavu, bude to, že vzniknou čtyři vícenárodnostní brigády v Polsku a po baltských státech je pod vedením USA, Německa, Spojeného království a Doufejme, že budeme v blízkých dnech moci ohlásit i ten čtvrtý stát, který bude řídit eh, tu čtvrtou jednotku. Půjde o eh, trvalé jednotky, které nicméně budou rotovat. Rozhodli jsme se pro tuto variantu, abychom zajistili maximální vycvičení maximálního počtu jednotek, ale zároveň si udrželi flexibilitu. Tím vyšleme, myslím, signál, že naše jednotky jsou eh, fyzicky přítomny, nejenom politicky eh, připraveny. Samozřejmě, že bych tomu mohl hovořit eh, obsáhle, ale nemáme na to čas. Upravili jsme i naši strukturu eh, velení, zlepšili jsme koordinaci, eh, budeme na Varšavě posuzovat míru, míru výcviku, budeme se zaobírat otázkou záložních jednotek, jednotek v první linii, A2AD, to bude také záležitost, které se budeme věnovat. Možná víte, co to znamená, pokud se zajímáte o e, obranu. A samozřejmě, že budeme řešit rovnováhu mezi tím, nakolik jsou jednotky skutečně k dispozici na konkrétních místech nebo přesunutelné, aby nevznikaly mezi našimi segmenty eh, prázdná místa, která je obtížné zaplnit. Po varšavském summitu si přejeme, aby dosavadní úsilí vedlo k dostatečnému odstrašení, ale zároveň eh, eh, si přejeme, aby to vedlo k vzniku produktivnějšího dialogu s Ruskem aby Rusko vidělo, že na to není připraveno k tomu nechat se zastrašit, ale že zároveň ve, v zájmu eh, obou dvou stran zajistit eh, stabilitu. Takže nám nejde jenom o odstrašení, my se zároveň eh, myslíme, že to otevírá cestu k dialogu. Pak je tady další aspekt, kdy si myslím, že Evropská unie se o to hodně zajímá to je eh, hybridní válka, ať už se vám líbí tento termín či ne. Jsou to zkrátka nekonvenční druhy eh, bojové taktiky, kyberútoky, strategická komunikace a propaganda a tak dále. A tady musíme být eh, maximálně bdělí, protože to jsou prostředky destabilizace, takže se jim budeme věnovat se stejnou pozorností jako případné vojenské agresi. Takže tady je důležité naše vzájemné partnerství. My plánujeme s generálním tajemníkem a, a Federikou Mogherini, že podepíšeme společné prohlášení během Varšavského samitu o spolupráci NATO a EU. Budeme eh, pracovat na posílení našich kontaktů v eh, kybernetické oblasti, budeme usilovat o lepší výměnu informací, osvědčených postupů, budeme lépe koordinovat eh, to, jak naše instituce rozvíjejí nástroje pro eh, boj eh, s kybernetickými útoky. Chceme více sdílet aktuální informace a budeme potřebovat eh, i konkrétní eh, cvičení, výcvik, eh, byť bezprostředně neplánujeme žádná společná cvičení, přesto chceme alespoň naše kroky koordinovat. Uvidíme, jak to bude fungovat v praxi. A také bych doplnil, že spolupráce NATO-EU by se neměla pouze eh, omezovat na tu hybridní válku, i když víme, že tady máme společný zájem. V, příští, v minulých měsících jsme podepsali dohodu s Frontexem, poprvé v historii, budeme si vyměňovat informace eh, o eh, silách v Egejském moři, budeme se koordinovat, ano. A také bych doufal, že se bude pokračovat i v této spolupráci v centrální části Středomoří, především jde o Liby a migraci o tamtuť a důležité je, co dělá akce Sofia a po, po, samozřejmě zde e, i ten tok migrantů znamená i humanitární operace, protože e, znamená to záchrany na moři těchto chudáků a také i zde prostředky na to, aby mohly být užitečné. Potom akce Endeavour ve Středomoří, ta se změní v operaci, mm, která nebude podle článku 5, to znamená, bude otevřená, pokud jde o výměnu zpravodajských informací z EU, budeme pomáhat prostřednictvím dronů, satelitu, O dronech jste mluvili dnes dopoledne, máme hm, pět tedy hm, velice sofistikovaných eh, dronů, které začnou se používat na začátku příštího roku a které budou schromažďovat zpravodajské informace. A potom i v, na, v Nápoli máme eh, americkou šestou flotilu, máme tam společné velení, máme tedy eh, i letadla, která tedy eh, schromažďují zpravodajské informace a to je velice užitečné. Tak stejně jako jsme, když jsme bojovali proti pirátům před pár eh, lety společně a když jsme zajistili stabilitu na této důležité vodní trase. A eh, teď skončím za pár vteřin a mm, potom, mm, potom i Eh, další důležitá tedy akce, operace, eh, kterou eh, provádíme, je Samozřejmě zde je třeba si do úvahy, že u těch operací existují různá vojska s různou historií a my uznáváme, že NATO nemůže být jaksi jediným aktérem a když eh, i my eh, tedy bychom měli, my samozřejmě spíše eh, se zaměřovali jsme se na to klasické odrazovací akce, ale máme i jižní naše spojence na to a takže i s těmi spolupracujeme a my to my tam nevidíme jako velký problém. Samozřejmě stát tedy Eh, islámský stát používá tedy mm, chemické zbraně a eh, takže eh, možná, že nastane i situace podle článku 5 v této části světa, takže musíme si toho být vědomi a samozřejmě Eh, potom i eh, pokud jde o, eh, ach, příští týden se bude hovořit o možnosti aktivace raket a to se bude týkat i jižního křídla našich spojenců, tedy Turecka, tedy to je důležité, protože tam je velká hrozba raket, které by mohly tedy pocházet z islamského státu, takže tady jde o to i rozšířit letadla AVAX se systémem AVAX, a, a nakonec i chceme i mm, hrát větší roli, obranou roli na jihu a máme zde projekty s Tuniskem, s Jordánskem, s Irákem a i Iráčané by chtěli, aby na to se vrátilo do Bagdádu a eh, eh, aby tam cvičilo jejich vojáky jsme si vědomi toho, že eh, se SDP eh, eh, se hodně aktivně také zapojuje v této oblasti, že tedy vaše politika je také velice aktivní a máte velké know-how. Podívejte se na Libii, tam je v našem zájmu, abychom spolupracovali, nám se, my bychom rádi, abychom vedli dialog s EU a společně, abychom se doplnili, doplňovali, pokud jde o toto vojenské úsilí, takže aby abychom skutečně se zaměřili finančně na věci, které jsou smysluplné, eh, lokálně smysluplné, ale aby to bylo také udržitelné, tyto prostředky, aby byly udržitelné, to znamená, aby mm, ne, když tedy opustíme nějakou oblast, abychom eh, promrhali miliardy, protože tam tedy potom již eh, vlastně po nás vznikne prázdno, takže ne, nám jde o udržitelnost, tu chceme budovat a tak jenom abyste si udělali uh, uh, určitý obrázek o tom. Jenom jsem chtěl říci, že to není business as usual, není to rutina, jako vždycky je to velice významný summit, který nás čeká v naší historii a eh, zároveň tedy samozřejmě novinky v posle, z posledních týdnů, měsíců zrovna nejsou růžové a soudržnost Evropy a našeho svazku je eh, teď podrobena zkoušce a určitě z Varšavy eh, si odneseme významné závěry a to je především ve smyslu jednoty, že je třeba vystupovat jednotně, rezolutně v naší transatlantické komunitě a nám se to podaří zvládnout. Bude to těžké, ale nám se to podaří, nás se nerozdělí. Já neříkám, že eh, Eh, já doufám, že naopak eh, eh, Varšava přinese větší důvěru na tomto kontinentě, což potřebujeme po těch špatných zprávách. Snad přijde teď dobrá zpráva a to je, že půjdeme lepším směrem. Děkuji, že jste mě poslouchali a děkuji za tuto příležitost za pozvání. Thank you, Secretary Gia. Děkuji panu zástupci námství Jamie Shiovi. Bylo to mimořádně, opravdu mimořádně eh, zajímavé a také pozbuzující. Děkujeme vám. A teď eh, předáme slovo eh, generálovi Romanovi Polkovi. Dobré dopoledne. Já jsem Roman Polko a rád bych se s vámi podělil o několik připomínek samitu NATO, ale ještě předtím bych chtěl říci, že je to už 18 let, eh, co jsme účastní v NATO. A před 18 lety jsem byl velitelem mm, praporu eh, rychlé, pro rychlý zásah který byl potom znovu zřízen. A v té době jsme byli velmi mobilní. A naším symbolem byla pěst. A já jsem velmi rád, že teď mohu hovořit o tom, eh, co má na to v plánu a o jakých oblastech se bude hovořit na summitu. Eh, za prvé je to odstrašení a potom eh, stabilizace mimo naše území. A potom třetí oblastí je integrace eh, v rámci NATO a integrace v EU. Ta první oblast sebou přináší spoustu pozitivních věcí, které se teď dějí. Více než 30 eh, tisíc vojáků se účastnilo celé řady cvičení. A ta cvičení byla opravdu velmi zajímavá, protože jsme měli různé scénáře, které nebyly ale předem dané. A připomenulo mi to mm, britského generála Wrighta, Raifa, pardon, eh, který eh, podporoval takovéto scénáře s, vlastně s otevřeným koncem. Výcvik hm, se týkal také situací, které zahrnovaly teroristické útoky a eh, to včetně rukojmích žen a dětí. A z výcviku vyplynula i určité nedostatky, nicméně to, že je zjistíme, je pozitivní. To znamená, když si uvědomíme ty nedostatky, tak víme, na čem pracovat a co můžeme zlepšit. A toto cvičení ukázalo nejenom na mm, problémy e, s přesunem těžkého vybavení, těžké výzbroje, ale ukázalo to také na e, problémy v oblasti soudržnosti, která nebyla dostatečná, protože po výcvicích se nám dostalo mm, připomínek od našich eh, partnerů v NATO. A ty připomínky se týkaly toho, že se týkaly jednoho z článků e, smlouvy NATO, kde se hovoří o e, společné obraně. E, nejde jenom Nejde jenom o to, že budete někomu vyhrožovat zbraněmi nebo hrozit zbraněmi, ale jde také o komunikace a mm, mm, poskytování informací. To znamená, jenom to, že máte nějakou informaci, nestačí, pokud ji správně neskomunikujete. A proto uh, doufám, že uh, ten summit nám pomůže k lepší integraci a k tomu, abychom se zaměřili na lepší komunikaci. Pak je tady další oblast, což je stabilizace aliance mimo území. V této oblasti je před námi celá řada výzev, patří mezi ně také terorism, terorismus, různé eh, války a Například v Iráku se ukázalo, že jsme udělali celou řadu kritických chyb Například se to týkalo mm, irácké armády, která byla nejdříve rozpuštěna, aby potom byla eh, vlastně znovu sestavena, ale chyběla jasná vize, jak postupovat, co dělat. Generál Ricardo Sanchez eh, hovořil o vlastně tom rozpuštění, bez toho, že byste měli potom konečný cíl, takže to představuje noční můru. A to jsou vlastně slova varování varování eh, tomu, jak se ze strategického hlediska dívat na výzvy, nebo arabské jaro. V arabském jaru chyběl, chyběla soudržná strategie. Velmi často jsem už řekla, a zejména to platí pro naše spojence, že eh, toto je klíčové pro řešení ale celá řada zemí, například eh, Turecko, vidí, vidí Asada jako problém a nikoliv jako řešení. A nevím, co je horší, jestli to je Daesh nebo Asad. Boj proti terorismu musí být opět předmětem eh, vzájemné komunikace. A je třeba přicházet se soudržnými strategiemi a společnými akcemi. Pouze v takovém případě můžeme být efektivní, můžeme být účinní. A musíme se zamýšlet spíše nad společnými zájmy, než pouze nad těmi národními zájmy. Pak zde máme třetí oblast, což je integrace na to jako takového. A integrace NATO s EU. Ve světle posledního vývoje, zejména ve světle referenda a Brexitu, um, uvidíme, jak to bude na to vypadat, jestli může to vůbec existovat bez angličtiny. Já si to nemyslím. Eh, neznám žádný jiný jazyk, žádnou linku franku v armádě. Dokonce i v Polsku a v polštině máme anglické zkratky, máme takový NATO slang, který vlastně je v angličtině. A proto si nedovedeme představit jinou komunikaci než v angličtině. Vypadá to jako nemožné. USA už nějakou dobu apelují na Evropu, aby eh, vzala věci do svých vlastních rukou. Mm, například pokud jde o ty eh, národní rozpočty a o tu částku 2%, která by měla dát, být eh, vynaložena na obranu, A vlastně o jaké evropské armádě můžeme hovořit, o jakých misích, o jakém rozpočtu, o jakém typu velení, co můžeme předpokládat a jaké by potom existovaly e, vztahy takovýchto obraných složek e, s NATEM. Hovořili bychom o synergiích nebo bychom hovořili o napětí, které by se mohlo objevit a mohlo by podkopat e, naše kapacity, naše schopnosti. Dalším tématem je otázka přijímání rozhodnutí. Mise v Iráku a v Afghánistánu ukázaly na eh, celou řadu národních omezení. Je velmi obtížné být valitelem v velitelem, který musí čelit takovýmto eh, národním omezením. Když já jsem byl velitelem, tak eh, jsem měl svobodu jednat, ale pokud eh, máte omezení pro takovéto jednání, tak je, je velmi těžké postupovat jako velitel. Potom další věci, co to vlastně je agrese. Ehm, pokud hovoříme například o té hybridní eh, válce, tak kdy už může velitel začít jednat? Protože ehm, řekne, že je konfrontován s nějakým válečným aktem. Existují celé typy válek a na to se to uvědomuje, je schopné je rozpoznat. Nicméně eh, v současnosti válka představuje velmi eh, složité, eh, složitou záležitost. Zahrnuje to celou řadu výzev, Putin představuje jednu z nich. A opět někteří lídři ho vidí jako součást řešení a nikoliv jako součást problému. Pak je tady Daesh, um, ti, kteří podkopávají naše hodnoty a potom je to nedostatečná strategie, protože Lisabonská strategie už eh, není platná. Potřebujeme tedy nový dokument, potřebujeme nový eh, způsob myšlení, potřebujeme nějaký průlom. A potřebujeme také eh, kompetentní analýzy expertů a nikoliv pouze byrokratů v neposlední řadě ještě pan Jan Lesl z Německého maršalova fondu. Děkuji, paní předsedající. Děkuji za to, že tady dnes mohu být s oběmi vzácnými kolegy. Eh, už to zazněla spousta, takže eh, nechci opakovat to, co už říkali, ale asi jste to poznali, že jsem američan, jsem patriotem eh, v Bruselu a i když Marshallův fond je německý Marshallův fond, tak je to fond Spojených států. Jsme tady američané, ale máme tady vazbu na Evropu. Já bych chtěl říct si pár slov eh, v tom smyslu, že naváži eh, na to, kde skončil Jamie Shea nebo navážu na jeho myšlenky. A sice jde o ten celkový ucelený obrázek, který bude řešit summit a potom také na ty otevřené otázky. Jde o tři body. Za prvé, vlastně jak ambiciozní ten summit bude, jak um, významný se nakonec ukáže být, protože panují určité obavy, že Eh, ten summit ne, vlastně nebude odpovídat těm eh, okolnostem, kterým teď čelíme. Alží mi říká, že může udělat hodně. Jde o Uvidíme, jak to vypad, bude vypadat s novým strategickým konceptem. Možná ten přijde na čas někdy později, ale je zde celá uh, řada věcí a myslím, že lidé nebudou v tomto smyslu zklamáni. Takže jde o ty ambice. A potom si myslím, že můžeme být ve velkém pokušení se podívat na strategii, strategické prostředí a otázku eh, zvládání krizí. Ale není to jenom toto, jde o mnohem více. Jde o to přizpůsobení se nejenom pro NATO, ale platí to také pro ehm, celkovou strategii EU. A měli bychom mít ještě nad rámec tohoto. A když se podíváte na to, jak se to popisuje, ať už vidíme na jihu nebo na východě, tak nejde pouze o problémy zvládání krizí, ale budeme řešit eh, tyto výzvy tyto problémy ještě mnoho následujících let a možná, že to úplné řešení přijde opravdu za mnoho, mnoho let, což je nová okolnost. Nemyslím si, že napětí s Ruskem, eh, potom ty otázky strategických vztahů eh, a jejich zhoršení s Ruskem, to si nemyslím, že by se vyřešilo v nějaké brzké budoucnosti, možná se to trochu stabilizuje ale bude to vlastně takový stálý faktor, který budeme se řešit Rusko. Potom podíváme se na jich, tak opět nevidím eh, reálnou perspektivu vyřešení. Eh, já si dokonce dovedu představit eh, desetiletí chaosu a otevřených konfliktů, což je Um, úplně jiná strategická eh, krize, výzva než čisté zvládání krizí. Takže eh, jde o ten kontext, ve kterém se na to i EU a jednotlivé eh, státy nacházejí a tyto problémy řeší. Potom druhá věc, ta se týká mm, také co tady už zazní, něčeho, co tady už zaznělo, a sice jak na to vyvažuje jich a východ nebo možná i severem, protože my jsme zapomínali na tu arktickou část, ale je to zásadní pro některé země Norsko, Kanado a tak dále. Takže jak na to dosahuje rovnováhu mezi těmito eh, oblastmi? Je jasné, že eh, summit bude více o východu, ale ty problémy se velmi liší, mi o tom už hovořil. Stejně jako mm, kolega generál Polko. Ale vlastně to, co vlastně nám zbyde k vyřešení, tak eh, to bude právě velká eh, ta tématika jihu. A nejde jenom o jednoduché rozdělení zájmu v Evropě z hlediska eh, toho územního vystavení se těm problémům. Já si myslím, že to mnohem komplikovanější. Problémy na východu to nejsou problém pouze po Baltí a Polska a naopak problémy jihu nejsou čistě problémy Itálie, Španělska, Řecka nebo Turecka. Ehm, u výzkumného institutu jsme dostali pár výsledků takovýto průzkumu. Ptali se jak v Evropě, tak ve Spojených státech. Ehm, šlo veřejný průzkum a ptali se lidí na to, jak jsou lidé znepokojeni různými hrozbami. A ten výsledek byl poměrně překvapivý. Například v Polsku, kdybyste čekali, že Tady bude mít velmi jasnou hierarchii eh, vnímaných rizik a je pravda, že 71% v tom průzkumu těch respondentů eh, mělo za to, že eh, závažnou hrozbou je Rusko, ale 73% ale mělo pocit, že závažnou hrozbou je ISIS. Máme tady výzvy z hlediska politiky, strategického plánování a tak dále. Potom s tématem samo o sobě je Turecko, je to velmi specifický případ. Víte, že ještě donedávna měli pocit, že ten problém se týká spíše Ruska na jihu než ničeho jiného. Možná čekali, že dojde k nějaké změně, a když se podíváte na Černé moře, na východní část středozemní oblasti, středomoří. A tady vlastně se dotýkáme nebo spojuje ta problematika jihu a východu. Předpokládám, že bude panovat eh, široký zájem na tom, abychom zajistili, ať už budeme mít nějakou rychlou reakci pro jich nebo východ, a ať už to bude platit pro NATO aliance jako celek, ale aby to bylo nějakým způsobem relevantní i pro jich, to je velmi silný eh, zájem určitě to bude platit jak pro Itálii, ale samozřejmě ten zájem bude také na straně USA. A potom kontextu tohoto všeho, jak řekl už Jamie, tak je třeba mít eh, otázky nadhledu, ucelenější obrázku a mnoho těch věcí se týká USA. A jedna z příležitostí pro summit je nepochybně příležitost pro prezidenta Obamu a další vysoce postavené Američany, aby eh, mohli pronést důležitá tvrzení o eh, významu NATO. Jde o velkou platformu, a myslím si, že to je významné v kontextu diskuze, která probíhá v USA o sdílení břemene, o zapojení se v Evropě a všechny tyto velké otázky, velká témata. Ehm, teď už nejde jenom o eh, to soupeře u USA v Ázii, to téma je mnohem širší. Ehm, možná, že tady může dojít k takovému oddělení se od Evropy. Já si to nemyslím, ale ten fenomén například Trumpa před volbami v USA je něco, co musíme vzít na vědomí. Takže ať můžeme udělat cokoliv, abychom prokázali, že na to to řeší, je relevantním fórem, pokud jde o bezpečnost, tak to všechno podle mě nám prospěje. Určitě se bude, podívat, bude diskutovat samozřejmě také téma Brexitu, bude to někde na, na pozadí těch diskuzí a myslím si, že to má význam na mnoha úrovních v postoji Američanů došlo k určité revoluci, pokud je o eh, obranou spolupráci v Evropě. Dříve tady panoval, panoval velký skeptismus a to podle mě zmizelo. Například pokud chcete opravdu konstruktivní spolupráci v této otázky obrany, tak jdete do Washingtonu. Uvidíme, jak to bude s Brexitem. Uvidíme, jaký to bude mít dopad na kapacity. Já si myslím, že dobrou zprávou je, že NATO a EU barou e, otázku spolupráce nyní mnohem vážněji. Uvidíte to e, v tom dokumentu EU Global Strategy. A na závěr bych chtěl říci, a jde o výzvu jak pro NATO, tak pro EU z hlediska kompetence a z hlediska také pozornosti veřejnosti, protože se diskutuje o tom, zda terorismus představuje existenční hrozbu. E, z fyzického hlediska možná ne, ale z politického hlediska e, víte, že pokud aliance tento problém řešit nebudou, tak e, budou pokládány velmi těžké otázky politikům, které bude těžké zodpovědět. Takže pokud se podíváte na období, například po válce, tak mm, na otázku toho, co řešit, tak tou další oblastí je určitě eh, boj proti terorismu. Děkuji. Uh, no. Děkuji vám, pánové, a nyní bych chtěla otevřít rozpravu. Nejprve vystoupí pan Štětina. Děkuji, paní předsedkyně, za slovo. Vážení pánové, Velice děkuji za váš rozklad, eh, zejména v době, kdy nám vystávají nová bezpečnostní rizika, je velice důležité mluvit o spolupráci Evropské unie a NATO. Jsem rád, že jste se o tom všichni zmínili. A v této souvislosti já bych eh, se chtěl zeptat na dvě otázky. První je pro pana Džemíší. Vy jste mluvil o hybridní válce a o tom, že ve Varšavě se bude o hybridní válce jednat eh, zřejmě i s paní Mogherini a o postupu, jak v té hybridní válce eh, postupovat. Já bych eh, chtěl zmínit, že s chodou okolností jsme včera měli slyšení v Evropském parlamentu s panem Portmanem, což je vlastně šéf toho eh, oddělení eh, Stretcom, který paní, eh, který paní Mogherini vytvořila. A ptali jsme se na financování a na účinnost tohoto útvaru, který bojuje. to vlastně armáda svým způsobem v hybridní informační válce. A zjistili jsme, že ten nepoměr je omračující zatímco třeba například Russia Today v té hybridní válce utrácí 100 tisíce dolarů měsíčně, tak eh, na poli Evropské unie Stretcom pracuje v této informační válce s devíti nebo s desíti lidmi. Eh, je to eh, činnost, která je velmi riskantní a nebezpečná, tak chabě se bránit proti Eh, té eh, ruské informační válce. A já s tím souvisí moje eh, otázka. Jestli má na to, když Evropská unie zatím není schopná se efektivně bránit, svoji v uvozovkách armádu, svoji generalitu v té hybridní informační válce. Jestli má svůj stredkom, jako má Evropská unie a na jaké je to úrovni. To je moje první otázka. A když dovolíte ještě druhou otázku, eh, pan Ší se zmínil o eh, nedofinancování na to a neplnění závazků. To je bolestivá dlouhodobá záležitost. Já si pamatuju, že už jsme o tom mluvili před lety v souvislosti například s tím, že i moje země, Česká republika, není schopna eh, dosáhnout závazku 2 Moje otázka v souvislosti s tím, je tato. Stačí ty neustálé výzvy k tomu, aby ty závazky byly naplněny? Jestli se ty výzvy náhodou nestaly takovým tím opakovaným sloganem, který nikdo nebere na vědomí, jestli na to má nějaký postup, k přimět a přesvědčit své členské státy, aby své závazky v této E, krizové situaci, ve které jsme plnili. To je druhá moje otázka. Děkuji za pozornost. Thank you. Ms. Děkuji, pan Jeffrey van Orden. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, chtěl nejprve říci, že eh, jsme velice rádi, že tady máme eh, pana Lesera. Také velice rád vidím znovu pana generála Polko, který byl na studijních dnech v Londýně loni v listopadu a vždy je mi velkým potěšením se setkat s Jamie Shejem, se kterým se známe už celá léta také z jiných eh, situací a míst. Teď bych chtěl říci, že příští prezident USA zcela určitě bude trvat na tom, aby Evropané více vydávali peněz na, eh, na obranu v rámci spravedlivějšího sdílení břemene což asi nebude znamenat, že bude mluvit přímo o Evropské unii jako celku, totiž není možné očekávat, že by Evropská unie okamžitě vybudovala chybějící obrané kapacity a že se okamžitě stane tím ideálným spolehlivým partnerem. Naopak může dojít k přesnému opaku, že tady nastanou eh, spíše odklony od takového budování eh, kapacit. Takže, co bych asi chtěl říci za Atlantik, je, abyste nesměšovali Evropskou unii s evropskými spojenci. A proto mě také dělá obavy to, že v NATO odpověď eh, na problém není Evropská unie. Ano, samozřejmě, že eh, je dobré, aby tady byla spolupráce mezi NATO a EU, ale není možné EU eh, e zaměňovat za evropské mm, spojence. Není možné mít představu, že i v rámci EU ti stejní lidé mluví o stejných věcech jako v NATO. Eh, chci říci, že některé věci by na to možná nutně dělat eh, nemuselo a za některé by naopak eh, mohlo převzít odpovědnost. Může jít o různé oblasti těch měkkých činností, řízení krize, kde by mohla udělat něco užitečného Evropská unie lépe a účinněji zacílit své prostředky, své zdroje, a že by to mohla tedy dělat ona na místo jiných činností, kterým se věnuje. A proto mě překvapuje, že na to je tak hodně soustředěno na mm, schéma Evropské unie, zejména v oblasti středozemního moře, kdy v 90. Eh, letech eh, jsme měli dvě různé flotily, jedna eh, z evropských zemí, jedna americká, v podstatě se překrývaly ve svých eh, činnostech a bylo to úplně, úplně zbytečné. Takže myslím si, že v těch ehm, úvahách dochází k určitému nemístnému eh, směšování a nevím přesně, čím to je. Možná, že zástupci v NATO jsou ministři, kteří jsou to pořád ti stejní lidé, kteří eh, vystupují i na jiných fórech, včetně eh, Evropské unie. Takže samozřejmě eh, že se pak ty osoby překrývají a ta tendence k tomu překrývání je i na té organizační úrovni. Ale asi víte, co chci říci. Myslím, že tím nejproblematičtějším aspektem Brexitu, abych teď přišel k tomuto tématu, což myslím není ten samotný výsledek, byť teď eh, se nechci pouštět eh, do debat, tak nežádoucím výsledkem Brexitu bude to, že Spojené království nebude mít eh, ten vliv, který není má v evropských institucích v příštích letech a nabide na významu vliv Německa a Francie. Takže to je taková jistá moje obava o ztrátu našeho vlivu. A teď moje otázky. My jsme zmiňovali Turecko. Turecko je určitým zdrojem obav, protože je to klíčový spojenec na to. Viděli jsme ty hrozivé teroristické útoky, ke kterým došlo v Istanbulu. Máme problémy na turecké hranici se Sýrií. Je to země, která má řadu vnitřních problémů. Jaký máte názor na tuto situaci, na posílení našeho spojenectví s Tureckem? Jakým způsobem bychom více mohli vtáhnout Turecko do transatlantického spojenectví a zajistit, že to naše partnerství bude skutečně stabilní? A pak další věc, která možná chybí v našich diskuzích, je to, že potřebujeme veřejnosti jasně eh, říci, proč eh, je potřeba investovat do obrany, proč máme vlastně ozbrojené složky. Protože eh, Tady jsou dnes nové mladé generace, které toto nechápou. Mají pocit, že armáda je zbytečná, vytváří po světě akorát problémy a potíže, tak je potřeba jim lépe vysvětlit, jakým hrozbám a výzvám čelíme. A konkrétní eh, věc, možná na Jamieho, vy jste mluvil o důvěryhodnosti aliance. Důležité jsou signály, které vysíláme lidem, jako je Putin. A ty je samozřejmě vnímají a nejenom to, co um, se jak si říká, ale co je také zatím. Takže se ptám, zda skutečně v praxi Ehm, jsme schopni dostatečně posílit eh, naše jednotky a složky rychlé reakce a důvěryhodně je prezentovat? A také se ptám, zda očekáváte z Varšavského samitu nějaký konkrétní výstup. Vy jste říkal, že jde hm, především o prezentaci jednoty a tak dále. Ale chci se zeptat, eh, zda je tam něco mm, takového věcnějšího nebo hmatatelnějšího, co můžeme čekat eh, z tohoto summitu, aby bylo jasné, že ten summit to skutečně myslí vážně. Děkuji, paní Nikolaj. Eh, před pár měsíci jsme Eh, všichni hovořili eh, o tom, eh, že turecká armáda sestřelila ruské letadlo, ale mm, mm, takovýchto situacích je ta situace nejasná a teď eh, vlastně lze si těžko představit teď, že by vznikla aliance mezi Tureckem, Ruskem, Izraelem, ale vypadá to, že možná, že ano, o tom vlastně vůbec nic nevíme. Spojují se jenom, aby bojovali proti islámskému státu, nebo jim jde o strategii pro Černé moře. Tady jsme svědky mm, takové změny mm, pohledu a, a eh, rusové eh, tvr, hm, jak si se tváří, hm, že mění nějak svůj postoj, pohled, ale v podstatě pořád mají stejný zájem, zájem o Černé moře, o tento region. Potom zde máme umluvu s Montre. Já jsem měla dojem, že už se na to všechno zapomnělo a eh, Bulharsko hm, reagovalo na rumunský E, návrh na Černé moři tam mít nějakou permanentní sílu, přítomnou tedy vojenskou sílu. Co si o to myslíte, o této situaci kolem Černého moře? A druhá otázka. Ta je spojená s, s evropskými vojenskými prostředky, kapacitami ať mm, mm, vyhraje Trump nebo paní Clintonová, tak eh, pořád je to otázka větší participace Evropanů. Určitě s tím eh, přijdou eh, větší participace Evropy v NATO. Bohužel my jsme přišli o velké vojenské kapacity, tedy o britské kapacity. A co si myslíte o budoucí ambici Evropské unie, pokud jde o bezpečnostní politiku? A třetí otázka, ta je spojená Eh, s Kavkazem. A to především s Gruzií. Já mm, tady mm, nevidím nějakou jasnou cestu, kterou se Gruzie ubírá. Co si myslíte o budoucnosti bezpečnosti této zemi, tedy Gruzie? Já si myslím, že eh, tato země se angažuje více než jiné v tom kavkazském regionu. Děkuji, paní Valnero. I have a question for eh, Děkuji, já mám otázku na generálního tajemníka. Ten dvouprocentní cíl, tady nejde pouze o peníze, tedy jde o to, co za ty peníze dostanete. O to jde především. A pokud já vím, neexistuje žádná země, která skutečně eh, splnila eh, to kritérium toho výstupu, toho výsledku. A co uděláte, aby se to změnilo? Já jsem ze země, která není členem NATO, Ehm, takže ehm, pro nás neplatí eh, ten dvouprocentní limit na obranu, ale také jsme se dostali do nové bezpečnostní situace, takže obrana eh, dostala víc peněz, ale o tom rozhoduje parlament, který rozhoduje v podstatě, kolik eh, z rozpočtu se vyčlení na tu či onu oblast. Parlament rozhoduje a řekne, ano, v tomto okamžiku, vzhledem k situaci, potřebuje obrana více peněz, tak jí vyčleníme více peněz. Ale 2% v podstatě nic neříká. Co to je za číslo? Co? Jaké prostředky a kapacity eh, si za to pořídí jednotlivé země? A Eh, také jsem mm, slyšela od vás, že jste se ponaučili teď z Iráku a z Libie. To, to ráda slyším. A eh, že vždycky máte exit strategy, máte tedy strategii ústupu a musíte ale vždycky vědět, co potom. Nejenom ode, odejít od někud a eh, že snad se to tam zlepší, tam většinou vzniká chaos. Takže jste se ponaučili, to ráda slyším. A i do budoucna Eh, budete vždycky se zabývat tím, co přijde potom. A NATO a Frontex, tento vztah, to je taková nebezpečná situace, když začínáme směšovat, eh, eh, míchat tedy vojáky do migrace. To není vojenský problém. Já bych ráda, kdybyste samozřejmě pomohli Frontexu při zachraňování životu a tak dále, ale jenom toto. Ve skutečnosti však víme, že Eh, o co jde, tedy aby migranti eh, eh, sem se nedostávali, to je hlavní úkol Frontexu, a potom zachraňování životu. Zachraňování životu je v pořádku, když budete v tom pomáhat v pořádku, ano, ale nemilitarizovat mm, migrační otázku příliš. Děkuji. Děkuji. Pan poslanec Marek Jura. Děkuji. My především zastanawiamy się. Děkuji, paní předsedkyně. Když hovoříme o Evropě a mm, středním východu, tak eh, myslíme, přemýšlíme nad tím, jak mm, posilit naše vojenské kapacity v případě agrese, třeba ze strany Ruska. Ale zatím v posledních 20 letech tam eh, nevznikl nějaký konflikt, eh, který by se týkal spojenců NATO. Nejzranitelnější asi kategorii budou země Baltu v tomto. A, eh, čečenská válka, válka v Gruzii, na Ukrajině. Eh, to jsou vleklé konflikty, periodické konflikty, a, mm, a interně, ale tam jde o to skonsolidovat jejich veřejné mínění doma. Když se podíváte na posledních 20 let, tak mm, z toho e, zjistíte, že musíme se umět připravit na nové provokace. A jde o to, jak zajistit rovnováhu, stabilitu v našich vztazích. Protože ty konflikty mohou být různého typu, nejenom vojenské. Viděli jsme, že třeba Rusko protestovalo proti eh, eh, ekonomickému zbližování Arménie se Západem. A já bych, já se ptám na dvě věci. Za prvé Ukrajina. Jaké jsou naše závěry, eh, které se týkají připojení Krymu, anexu? Mm, protože přece to se může opakovat v příštích letech a my přece nemůžeme akceptovat připojení Krymu. To musíme neustále opakovat, že s tím nesouhlasíme a ne se s tím smířit. Eh, připojení Krymu. Znamená to, co to znamená pro stabilitu regionu a Ruska? Rusko chce posilovat svoji pozici v regionu, ano. A teď máme takovou zvláštní situaci v Gruzii, poněvadž naši spojenci tam jsou vězněni, ale gruzinská společnost je hodně pro západně naladěná. Naše podpora Gruzii je ale pouze na papíře, říká jí gruzinští analytici, a že eh, reálně tam zvyšuje vliv Rusko. Takže my musíme umět eh, pomáhat Gruzii. Sice to, co se stalo na Krymu, je jiná věc, ale když došlo k invazi v Gruzii, tak my jsme měli zpřátelnou vládu v Gruzii, na, která byla prozápadní, a my musíme umět takovéto otázky řešit a předvímat, předjímat nové možné konflikty v těchto oblastech, v oblastech, které si zvolí Putin, ne v oblastech, kde, které my jsme připraveni hájit, ale musíme být připraveni eh, řešit situace v těch oblastech, na které má zálost Putin. A za druhé, eh, naše evropská scéna, Kaliningrad, v Polsku my tento, eh, <coughs> my Kaliningrad nazýváme jinak. Často powtarzamy, že chceme powrócić do normalności. Ale eh, eh, tento, a Kaliningrad se hodně militarizoval a nám jde o normální vztahy, o normální dialog s Ruskem. Ale my bychom, ta situace v Kaliningradu není normální. Je to oblast, enkláva, která v podstatě takto byla zachována, ale ohrožuje Polsko a e, baltské státy. Hraje vojenskou roli. O tom je třeba mluvit otevřeně. Takže to jsou příklady určitých. E, e, to jsou příklady e, toho, jak se prosazuje strategická váha. A my bychom měli se zamyslet nad tím, jak zlepšit naši bezpečnost, obranu a jak oslabovat možnosti našich nepřátel. Takže k tomu mm, chci, aby se se vyjádřili k tomu, co řekl Friedman. Průžb o, o, o głos ze stron. Děkuji. Ještě Někdo ne, takže já bych také měla otázku našim panelistům, bych položila otázku, ne jako předsedkyně, ale jako členka, řádná členka výboru. Jsem velice potěšená, z eh, Centrum Pew, Institut Pew. Eh, Doktor Lesner hovořil o studii o té studii. Ta je studie velice zajímavá, ale stejná studie, kterou jste zmínil, obsahuje řadu tabulek a grafů, které nám ukazují, že že eh, porovnává tedy eh, Evropany, Američany, ty tabulky porovnávají třeba Evropu, Ameriku, eh, třeba i to, jak společnost, tedy lidé, veřejné mínění ochotno financovat obranu a vojenské prostředky a hm, porovnává se tedy ta ochota investovat a v tomto světle politické rozhodnutí, které by mohlo vést k větší integraci v oblasti obrany, tedy v EU, a k větší integraci a spolupráci s NATO, v případě možného Brexitu, to by mohlo znamenat, že že dost podstatné množství prostředků by se mohlo používat pro vojenské prostředky a ne pro mírová opatření. Opatření k zachování míru, prosazování míru, například eh, velící funkce. Jak vy toto vidíte, pánové. A za druhé, eh, diplomacie je důležitá a diplomatický jazyk je důležitý, takže my bychom měli používat takový diplomatický jazyk, který nevyvolává tenze, napětí. A Eh, eh, Rusko, ano, má své imperialistické ambice, to říkáme zároveň. Otázka je, zdali jsme eh, potom důvěryhodní, protože Rusko se angažuje v těch různých malých konfliktech a Rusko v podstatě ví, že stejně jeho chování moc neovlivníme. Now starting with the secretary Xi. Eh, máte prostor, pánové, začneme mm, panem Jamiem Shea. Eh, děkuji, paní předsedající, ještě jednou děkuji za slovo. Zazněla tady celá řada otázek a v NATO se to děje často, když tady se dochází za radou a potom generální tajemník je poprosen potom, aby odpověděl na všechny otázky, a řeknou mu, no ale máte na to dvě minutky, tak možná, že vy budete trochu tolerantnější, trochu liberálnější v Evropském parlamentu, ale i tak to je pro mě výzvání, že byste Eh, mě potom obvinovali z toho, že se snažím vyhnout některým otázkám, ale v každém případě udělám vše, co bude v mých silách a případně tady mám ještě kolegy, kteří mohou odpovědět. Ehm, otázka eh, Ruska a toho, že hodně investují do médií, do toho, aby měli pod kontrolou, kupují si média eh, i v zemích NATO a v EU zemích, zaměstnávají obrovské množství lidí v a ty potom agresivně se zapojí na sociálních médiích a, a mají vliv potom na umlčování lidí. A samozřejmě, že máme druhou stranu mince, to je takové moto, což znamená, že pravda neexistuje. Takže snaž, ani se nesnažte něčemu věřit, protože my stejně tak zamlžíme tu pravdu, za, takže potom můžete být cyničtí nejenom eh, o tom, co říká Rusko, ale co říká také vaše vlastní vláda. A bohužel v tom podle mě, ale bohužel je podle mě pravda a jsou určitá fakta. A v tomto musíme být úspěšnější. A musíme to vlastně odhalovat, musíme ukazovat na fakta. Máme proto konkrétní operaci NATO um, z loňského roku, kdy Rusové říkají, že, říkali, že žádné složky na Ukrajině nemají, že to je úplný mýtus a my jsme dali médium eh, satelitní eh, záznamy a tam byly vidět, že tam jsou eh, ruské vojenské složky, byly tam tanky, my jsme to mohli prokázat. A pomáhali jsme nevládním organizacím, jak byl ve Spojeném království, kteří pracují, na, eh, pracují vlastně se sociální médii, získávají různá data, eh, tak abychom mohli potom efektivně prokázat a vlastně mít ekonomický přístup k pravdě. Ale souvisí to s určitou lavinou faktu. A chtěl bych citovat Abrahama Lincolna, který 1860 eh, řekl, že nikdy nemůžete prokázat Eh, všechno, ale nemůžete eh, vždy vlastně zmást úplně všechny lidi. Ale je pravda, že musíme věnovat větší pozornost tomu, co, musím, co můžeme udělat tady eh, v Evropě pro posílení pluralistických médií. Problém je, že naše média umírají kvůli rozpočtovým škrtům, Ehm, bez ohledu na to, která země to je, Joffrey hovořil o své zemi, o rozpočtových eh, tlacích, o tom, že ehm, média propouští žurnalisty, protože si je nemohou již dovolit. Ale jestliže chceme mít pluralistická média, což je vlastně ta hlavní zbraň proti propagandě, tak se musíme zabývat tím, co můžeme udělat v EU, tak abychom chránili média od eh, těch obrovských komerčních tlaků, kterým čelí. A samozřejmě v naší vlastní organizaci eh, je třeba také eh, řešit to, jak bychom mohli zkoumat oblast sociálních médií. Ehm, lidé v mé generaci stále ještě eh, sledují tiskové konference na CNN, což fungovalo v 90. letech, když já jsem byl mluvčím na to, ale teď je situace jiná a možná, že bychom mohli v této věci více decentralizovat. Mohli bychom na to řešit, jak bychom mohli zmocnit naše vlastní osoby, tak aby ten příběh poslali dále přes sociální média v Evropě. Eh, možná, že občas udělají chybu a budeme v tom dělat chybu, ale když budeme pokračovat s tím, že za danou organizaci bude mluvit vždycky jenom jedna osoba, tak možná, že to nebude fungovat. Ne, že jedna osoba může eh, komunikovat s každým, eh, se všemi posluchači. Takže tady bychom se měli zlepšit. Nicméně můj pocit je takový, že v konečném důsledku tento typ propagandy může být i pro, kontraproduktivní pro Rusko čím více ta propaganda pokračuje a lidé si uvědomí vlastně, že jde o propaganda, tím méně potom věří. Nicméně měli bychom úplně jasně eh, hovořit o tom, co děláme pro to, abychom zabránili monopolizaci médií a co uděláme toho, abychom eh, zabránili záměrným narušováním pravdy a lhaním. A do ty různé tiskové stížnosti. Eh, tak, abychom kontrolovali fakta. Například eh, v BBC a v britském referendu tak, aby opravdu kontrolovali fakta, aby nedocházelo k lžím nebo k mýtům, aby se ověřovalo to, co zazní. A to platí pro obě strany. Ale především Nejde o otázku o to, abychom měli postavenou propagandu proti propagandě, ale jde o to, co můžeme udělat pro kvalitní pluralitní, pluralitní média v našich společnostech. Eh, Jeffrey, jak je pro něj typické, se ptal na spoustu relevantních věcí eh, eh, a já se pokusím je projít rychle, mm, ty už moje stanovisko k mnoha z nich znáš. Pokud jde o Brexit, tak eh, já si myslím, že musíme udělat maximum pro to, aby eh, Spojené království bylo zapojeno do evropské bezpečnosti. Já si myslím, že Spojené království chce být zapojeno. Pokud jde o summit NATO, tak eh, jde o spojence, který splní všechny své závazky a ty závazky jsou velké, protože Spojené království tady hraje velkou roli. Je velkým hráčem, jde o eh, velení lodě, eh, letecké síly. Myslím, že Spojené království představuje 15 evropských výdejů na obranu, takže pro nás by to byla obrovská ztráta. A máme tedy všechny důvody pro to, abychom se obraceli směrem ke Spojenému království, protože eh, evropská obraná spolupráce bez Spojeného království, upřímně řečeno, by byla méně účinná. Eh, Spojené království má, eh, působí ve sdílení zpravodajských informací, boji proti terorismu a má spoustu těchto dovedností. Co se týče CSDP, a vlastně toho, že se obraceli na neevropské země, jako je Norsko, Kanada, Turecko, tak eh, tato politika, eh, zejména pokud je ty námořní operace, například v případě Turecka ve středozemním moři, Spojené království tam má teďka loď ve středozemním moři, takže opět eh, další důvod pro to, proč se obrátit ke Spojenému království. A velmi stručně ještě, Jeffrey. Já si myslím, že spolupráce mezi NATO a EU bude stále více důležitá. Jestliže chceme Eh, aby na to bylo více zapojeno do bezpečnosti Evropy, tak je důležité, aby EU měla dobré vztahy s NATO, protože to je způsob, jak tady eh, vystavit také most eh, se Spojeným královstvím. Možná, že v minulosti NATO vždy hovořilo o spolupráci EU a máme tady ten výborný strategický dokument, který zveřejnila paní Mogherini, ale EU má stejné důvody proto se obratit na, eh, na to, tak aby eh, zachovalo tyto vztahy stejně tak, jako eh, ty důvody má NATO vůči EU. Ty důvody jsou na obou stranách. Potom obraná spolupráce v EU. Tak správně bylo uvedeno, že nemáme prostředků navíc a to, co máme, ty prostředky taky musíme, vynakládat, musíme s nimi nakládat rozumně, ale podle mě ten princip, kterým se řídí, je, že EU a NATO musí spolupracovat výho, na jihu. To je ta otázka, která se týkala Frontexu. Ale Například tady mám otázku Finska a Švédska, ty jsou taky pod velkým tlakem Ruska, nejsou členy Ruska, ta pardon, členy NATO. A my můžeme řešit to, jak je um, posílit. Potom tady máme tu námořní dimenzi. EU v této věci um, může udělat hodně. Um, Eh, nebo u policejních složek, protože hybridní válka ta je například o kontrolování hranicích, hranic. Aby vám někdo neinfiltroval se přes hranice, aniž byste o tom věděli. Mm, teď tady možná trochu spekulujeme, ale můžeme eh, se zabývat tím, co můžeme pragmaticky udělat. Například NATO eh, může nabídnout tzv. better groups skupiny, skupiny EU, které se mohou zapojit do výcviků, na to a tak dále. Takže tady jsou různé možnosti. Pak jste se mě ptali na eh, střední část eh, středozemní oblasti, co tam může dělat na to, jak můžeme pomoct. Zda potřebujeme duplikovat lodě, samozřejmě to dobré není, ale eh, můžeme pomoci s velením, s povědomím o té námořní situaci. A středozemní moře bude mít tuto otázku, ten problém řešit spoustu, spoustu let. OSN předpokládá, že populace Afriky se zdvojnásobí, do poloviny našeho století a víme, že ekonomická migrace vytváří velké tlaky a tak tomu bude i nadále. A doufujeme, že mezi tím dojde k ukončení konfliktu, ale ta ekonomická migrace tady bude. A máme tady obrovskou oblast. Máme tady východní část, střední část, eh, západní část středozemního moře a ty e, migrační toky se mohou velmi rychle přesunout. Takže já si myslím, že tady je dost práce pro obě organizace. Pak Turecko, co by nám pomohlo? Já si myslím, že Turecko teď chápe, že ISIS je hlavní hrozbou nejenom pro ně, ale pro nás. Mohou e, vlastně se obrátit na Izrael. Turecko určitě potřebuje mm, ochranu NATO, ale Eh, pokud jde o tu otázku Kypru, eh, což by nám pomohlo také ve stazích NATO a EU, tak eh, tam, kde bychom se dostali kupředu, tak to by bylo skvělé. Potom Jeffrey se ptal na ty mm, takové hlavní titulky. Máme tady čtyři nové prapory, jejich nasazení, o tom můžeme mm, vlastně informovat, kam, jaké bude velení, potom operační kapacity u balistické raketové obrany, Mm, ta jižní část bude chráněna, potom střední část Středozemního moře, tam bude nová pozice, eh, potom to bude mm, operace Non-Article 5, potom máme třeba prohlášení, která jsou důležitá eh, z politického hlediska, potom 2035 eh, naše AVAX flotila. Oznámíme také strategii, jak eh, řešit nestátní a eh, aktéry, kteří mají eh, zbraně hromadného ničení a rakety. Takže byť to komuniké bude mít asi třeba 120 odstavců, tak tam budou zajímavá místa. No těch otázek tady zaznělo opravdu spoustu, takže já jich vyberu pár. To je částka 2% na obranu. E, máte pravdu, že záleží samozřejmě na, to, na, na, to, na tom, na co to vykládáte. Asi polovina členů teď zvyšuje ten nárůst a e, vynakládají to podle priorit e, na to. To znamená, neřídí se už jenom tím, co si přejí oni, ale také to, co potřebuje na to. A ty obrané procesy jsou dlouhodobé a mají pomoci zemím v jejich rozhodování. Nicméně problémem je, že ne vždy, a někteří spojenci to poslední roky dělali, je, nemůžete říkat, my už nepotřebujeme to vynakládat ty prostředky, protože si to jenom změníme, lépe se zorganizujeme a budeme s těmi prostředky nakládat rozumně. Ale to může být jenom taková výmluva, protože nezískáte tím větší kapacity. Eh, většinou v konečném důsledku je to tak, když chcete nějaký výrobek, tak musíte investovat. A Spojené státy například eh, vynakládají více než 2% a bude obtížné eh, bude obtížné zachovat ty severoatlantické vztahy mezi Evropou a USA, jestliže USA budou nadále tím hlavním přispěvatelem na celkové, celkovou částku toho obraného rozpočtu to, je přes 70 a je zapotřebí zaplnit ty nedostatky, které na to má. Naši experti nám říkají, pokud všichni vynaložíme 2%, tak e, můžeme překonat ty nedostatky, které máme, ať už jde o ty sledovací drony, leteckou obranu, všechno to, co potřebujeme, budeme schopni e, naplnit. A chtěla bych e, zdůraznit, že to bude ku prospěchu EU. Mimo jiné. Takže není to jednosměrná záležitost. A myslím, že už mluvím poměrně dlouho. A mm, pokud správně počítám, tak jsem odpověděl jenom tak asi na jednu třetinu od otázek, tak doufám, že moji kolegové zvládnou ten zbytek. Mm, děkuji, eh, pane eh, tajemníku. Bohužel ta diskuze je sice fascinující, ale máme omezený čas. A Já dávám slovo panu generálovi Balkovi. Může wspomnę o powstrzymywaniu Rosji. To pytanie. Já si myslím, že o těchto tématech eh, bychom mohli diskutovat neuvěřitelně dlouho, ale já bych se chtěl eh, chvilku dotknout tématu Ruska. Eh, Rusko samozřejmě neustále využívá slabiny našeho systému, ať už je to Gruzie nebo Ukrajina, potom jsou to ty tzv. zelení mužičci a spousta lží, které s tím souvisí. A to jsou všechno činnosti, které samozřejmě jdou ruku v ruce s propagandou. A tato informační válka, propagandistická válka nezůstala na západě bez povšimnutí. Jde o různé provokace, které opravdu často jsou na hranici úplně. A jestliže naše reakce vůči těmto hrozbám bude vypadat tak, že mm, vždy budeme jenom potvrzovat, že Rusko je naším partnerem a není to reálné riziko a že Putin je součást řešení, nikoli v součást problémů. To znamená, ta slabá reakce samozřejmě to všechno povede ještě k eskalaci takovýchto ruských provokací. A důležité je, abychom se podívali do historie a poučili se z ní. Eh, podívejme se, jak jednal například Reagan eh, vůči hrozbám Ruska. A v konečném důsledku to potom vedlo k tomu, že se rozpadl Sovětský svaz. Eh, nám, eh, nás nepokuje samozřejmě ta otázka provokací v Kaliningradu. Eh, my jsme to naše vojenské cvičení nakonec nasměřovali i tak, že jsme řekli, že nejde o, jenom o úplný vojenský útak, který bychom chtěli simulovat, ale jde o ty takové plíživé hrozby, které se mohou objevit na tom východním křídle a které se musíme také naučit zvládat. A mm, jestliže na summitu NATO řekneme, že budeme společně vystupovat, tak to je první věc k našemu prospěchu. A já si myslím, že by bylo mimořádně nebezpečné, kdybychom se rozpadli v rámci našich struktur. Mm, pokud jde o vybudování evropských složek, evropských sil, ale vedlo by to eh, vedlo by to k rozpadu těch spojeneckých vztahů, tak samozřejmě by to hrálo do karet eh, Rusku. To by celou situaci ještě zhoršilo. Takže je důležité, aby jednotliví členové NATO dostávali svým povinnostem, svým závazkům. Pokud je zapotřebí dobudovat ještě mm, obrané kapacity, tak samozřejmě to je zapotřebí zajistit, je potřeba tyto kapacity navýšit. Mm, v této věci je užitečný také audit, tak jak se to stalo v Německu, tam byly ty nedostatky odkryty, vlastně vyhodnoceny. A potom je zapotřebí provádět také cvičení. A v rámci těchto cvičení by měl vyslat dostatečný počet vojáků také každý stát, každý ten členský stát tak abychom mohli dosáhnout spolupráce v NATO, protože eh, ta rizika, ty hrozby jsou na snadě a nemůžeme být vágní v naší reakce, nemůžeme být nekonkrétní a to platí také pro finanční investice. Já si myslím, že i u finančních investic musíme mít eh, na mysli konkrétní cíl, jinak se nemůžeme přiblížit realitě. Jan Lesner. Slovo má pan Lesner. Děkuji. Já si myslím, že většina odpovědí zazněla, přesto něco doplním. Pokud jde o otázku výdajů na obranu, bez ohledu na to, kdo vyhraje v amerických volbách, já tedy nevěřím, že to bude Trump, ale přesto přeze všechno ten tlak na lepší sdílení břemenem si myslím, že bude samozřejmě přetrvávat, protože to je dlouhodobý problém, takže ten nemůžeme očekávat, že po volbách e, zmizí. Ale samozřejmě, že může nabrat e, trochu jinou dynamiku, trochu jinou podobu. Na začátku e, jsme o jedné věci nemluvili, a to je nukleární strategii. Strategie. To si myslím, že je také velice důležitý aspekt strategie NATO a tím se dostáváte ke konvenčním obraným kapacitám a myslím, že není možné očekávat, že američané budou toto eh, a navyšování kapacit v této oblasti, v té konvenční oblasti eh, financovat sami. Pokud jde o Turecko, tak Turecko je jediná země v NATO, kde skutečně probíhá aktivní konflikt, na hranicích se střílí, je to každodenní záležitost, to jsou mimořádné situace, eh, které jsou tam ale vlastně na denním pořádku, zatímco v jiných členských státech eh, se samozřejmě nic takového neděje, takže tyto eh, akce probíhají jedině v Turecku ze spojenců v NATO. A také těžké řešit eh, problémy na východě v oblasti Černého moře nebo na jihu v oblasti Středozemního moře eh, bez řádné spolupráce v NATO se zapojením Turecka. Turecko možná nebylo ve středu strategické pozornosti na to v posledních deseti letech tak, jak by mělo být, takže možná by bylo dobré na tom eh, zapracovat. Eh, a nezapomíná také na vztahy s Izraelem, i tam dodat určitá ujištění, ale samozřejmě, že tyto vztahy nebyly nikdy jednoduché. A poslední věc, omezování rizika. To je důležitý úkol. To, že snížíme četnost incidentů, například v oblasti Pobaltí nebo Černého moře, to je velice důležité. A hovoříme jednak o tomto snižování rizika, omezování rizika z taktického hlediska, ale také o znovu zahájení toho ztraceného dialogu, dialogu směrem k větší stabilizaci. A tady asi půjde hlavně o to, aby američané zintenzivnili své Eh, dialogy s Moskvou, což trochu upadlo od eh, dob eh, studené války a myslím si, že tyto dialogy by tedy měly zase nabrat na intenzitě. Děkuji, říká paní předsedkyně, děkuji za tato poslední slova a poslední, mm, ta poslední poznámka byla velice zajímavá. Určitá novinka. Takže děkuji za toto. Dámy a pánové, tímto uzavíráme dnešní rozpravu. Chci poděkovat našim vynikajícím hostům, panelistům. Děkuji vám tedy všem ještě jednou a naše příští zasedání proběhne 13. července, to znamená až po ukončení Varšavského samitu NATO, tak já doufám, že v té době již budeme mít k dispozici nové informace. Děkuji.